Evropský parlament se celá desetiletí zasazuje pro zrušení trestu smrti v celém světě. Evropanky a Evropané jsou sjednoceni v pevném přesvědčení, že nezávisle na tom, jak strašlivý může být nějaký zločin, neměl by být trestan dalším vražděním. Minulý, v minulém roce podle Amnesty International bylo zavražděno 682 lidí v 21 státech. Popraveno tedy. K tomu přistupují pravděpodobně tisíce dalších dalších vražd, které nejsou oficiálně potvrzeny jako trest smrti. I rok, v roce 2012 v Číně, Iránu, Iráku a Saudské Arábii byla provedena celá řada trestů smrti, dokonce vyšších než v minulosti. A 23 500 lidí čeká ve vězení na své zavraždění v roce 2012. Bylo vykonáno více než 1700 trestů smrti. Velice litujeme toho, že takové země jako Gambie, Indie, Pakistan po letech pozastavení v roce 2012 opět zavedli trest smrti. Existuje však také dobrá zpráva. Počet protivníků trestu smrti eh, se zvyšuje. V 97 státech byla zákonem, byl zákonem odstraněn trest smrti ve 140 zemích. Se vlády a parlamenty a příslušné úřady vyslovili proti popravě jako Eh, trestu. Eh, máme tady vývoj ve Spojených státech amerických. Jedna třetina eh, Spojených států amerických se mezi tím rozhodla pro odstranění trestu smrti. Evropský parlament, domnívám se, ve své převládající většině bude činit vše proto, aby tento vývoj podpořil. Ve jménu naší sněmovny vyzývám všechny státy, aby odstranili tuto, tento nelidský strašlivý trest. Eh, mám tady eh, dvě přihlášky k jednacímu řádu. Nejprve pan Watson k jednacímu řádu, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, pane předsedo, vy jste zprostředkoval a já bych rád explicitně poděkoval všem poslancům z mnoha politických stran, kteří podpořili můj návrh, aby Malala Yousafzaiová byla nominována na Sacharovou cenu. Je to úctyhodná adolescentka, která eh, eh, která je velkou překážkou v další činnosti Talibánu. Tato nominace byla převzata politickými frakcemi. Její argument, že i mladé dívky mají právo na vzdělání, je něco, co si zaslouží naši podporu. A já děkuji konferenci předsedu za to, že Takto inspirují nejen Malálu, ale i miliony dětí, kterým se upírá eh, školení a rozvoj, eh, který školení znamená. Hm. Pane kolego Vocné, pane kolego Vocné, eh, tady tedy netuším, v čem byl ten příspěvek jednacímu řádu, takže bych vás chtěl požádat, abyste tímto způsobem přihlášek nespochybňoval tu důstojnost okamžiku, který jsme tu před chvilkou měli díky poděkování za nominaci. Zur Geschäftsordnung, Frau Kollegin Gomez. Jednacímu řádu, paní kolegyně Gomez. Ale prosím pěkně k jednacímu řádu, ano? I would like to raise... Vážený pane předsedo, ráda bych obrátila vaši pozornost na opravdu nesmírně alarmující situaci v Libii. Premiér Lizidan byl unesen ozbrojenými složkami dneska dopoledne. Údajně byl propuštěn, to je dobrá zpráva, ovšem toto ilustruje situaci v Libii, opravdu představuje to šílenou situaci. My, Evropané, prostě musíme něco udělat. Já jsem spravodajkou pro tuto problematiku, byla jsem v Libii, mm, byl tam i byla tam i e, naše zástupkyně, naše delegace, která mě doprovázela. Myslím si, že toto je okamžik, abychom vyjádřili naši solidaritu se všemi těmi, kteří bojují za demokratickou budoucnost a právní stát v Libii, musíme skutečně udělat. Děkuji vám mnohokrát, paní Gomezová. My jsme pochopili váš příspěvek. Pochopili jsme, co máte na srdci, paní Gomešová, ale také to nebyl příspěvek jednacímu řádu a proto nyní oznamuji, milé kolegyně a milí kolegové, že další přihlášky k politickému obsahu prostě zakážu. Nemůžete se hlásit k jednacímu řádu, Nemůžete eh, se přihlásit k jednacímu řádu, abyste tady přednesli politická poselství. Eh, já chápu, že se snažíte někde prostě své poselství dát, ale prosím vás ne v rámci bodu k jednacímu řádu. Paní Sinclair? Ja, Frau Sinclair, Sie haben das Wort. Máte slovo. Thank you. Thank you, Mr. Děkuji vám, pane předsedo. Ehm, toto skutečně je k jednacímu řádu ale myslím si, že je nutné zmínit, že e, máme jednoho poslance za West Midlands, kde má Lala teď e, bydlí a kde byla léčena v Birminghamu. Já této mladé ženě gratuluji, která si tu cenu zaslouží. Má procesní námitka, pane předsedo, je dosti zásadní. S velkým zklamáním je nutné konstatovat, že e, nectíte tuto sněmovnu, že toto sdělení nebylo učiněno naživo, bylo to oznámeno na Twitteru před 30 minutami a myslím si, že tím, že jste to oznámil na Twitteru, dřív než jste šel do této sněmovny, jste nás neuctil. Děkuji. Paní kolegyně Sinclair. Na konferenci předsedů se, prosím pěkně, přečtěte si to v zápisu z konference předsedů, že po konstatování rozhodnutí tam, eh, mě můžete si twitterovat nebo ne, zřejmě k tomu došlo, ale proto nevím, jak já jsem tady měl z dům. Já jsem to na Twitter nedal. V rozhodnutí předsedu k takovému, něco takového držet v tajnosti. Já to tedy nezvládnu. Vy možná ano, ale pohovořte si s vaším respektivním předsedou frakce. Další sdělení nemám. Morganti, bitte se? Pan Morganti, prosím. Vážený pane předsedo, průběhu včerejší rozpravě, která se týká situace Romů v Evropě, po mém vystoupení kolega Engel za EPP řekl, že jsem lhář, protože jsem zde vykreslil určitá fakta té oblasti, kde žiju. Já jsem měl možnost reagovat, i přesto, že pan Engel využil neměl jsem možnost reagovat, přestože to bylo u modré karty a proto bych požádal nyní veřejnou oficiální omluvu ze strany kolegy, protože jinak požádám o disciplinární řízení. Pan Engel samozřejmě může obvinovat svou rodinu, ovšem ne mě. Předložím vám návrh, pane Morganty. Podíváme se do zápisu a pak, když se chování kolegy Engela prokáže jako nepřijatelné, tak eh, pozvu k rozhovoru a vysvětlím panu Engelovi, že není slušné vás označovat za lháře za předpokladu, že tedy přeskoumáme zápis. Děkuji. Nemám žádná další sdělení a v tom případě přebírá nyní předsedání hlasování pan Karas. Milé kolegyně, milí kolegové, dostáváme se k hlasování a začneme zprávou Knights otebruk. Je to